There's only one, one place for me. Yes. Prosím o klid. Eh, dámy a pánové, kolegové, prosím, zaujměte místa. Dámy a pánové, Zaujměte prosím místa. V plenárním sále začneme s naším zasedáním. E, vznavím pošedzeně. Otvírám po... Zahajuji naše zasedání. Zápis zasedání z 11. března 2010 a texty, které byly schváleny, jsou eh, k dispozici všem poslancům. Máte nějaké poznámky k tomuto?